jednání, nesmíme ztrácet čas. E, nyní bude rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu, článek 135 jednacího řádu. Jde nejprve o situaci osob s albinismem v Africe. Jako první dostane slovo autor stanoviska pan Tanok. Mm, minutu a půl. Mm, chci přivítat paní Morgaríny. Dnešní rezoluce se zaměřuje na ehm, ohrožení albínů v Malavi, ale je to problém, který se týká mnoha dalších částí Afriky. Jedna statistika. 98% albínů v Africe zemřou do 40 let věku často rakovin, na rakovinu kůže, ale také v důsledku násilnosti proti albínům, které jsou bohužel velmi běžné. V Malavi samotné bylo 65 násilných incidentů od roku 2014 registrovaných. Eh, Folkrol a tradiční víra stigmatizuje tento stav eh, s tím, že to spojuje se s štěstím, s, s magickými eh, léčebnými schopnostmi, končetin a to vede k velmi nebezpečnému prostředí pro eh, ty osoby, které mají albinismus toto sociální stigma má zničující důsledky pro perspektivu v zaměstnání nebo přístup ke zdravotní péči. Často má také negativní efekty na sociální postavení ostatních členů rodiny. Je jasná potřeba eh, vzdělávacích programů a samozřejmě úsilí um, orgánů v oblasti trestní odpovědnosti, aby pohnali uh, k odpovědnosti pachatele těch násilných trestných činů. Jménem EKR chci otevřít toto téma zde v Evropském parlamentu. Jsem jako lékař, jsem uh, velice rád, že mohu spolepsat dnešní společnou rezoluci. Köszönöm képviselő úr, Hojbuk képviselő asszonynak adok szót kettő percben, tessék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 Děkuji, paní předsedkyně. Násilí páchané na albínech je nepředstavitelné. Lidé s poruchou tvorby pigmentu, kteří žijí v chudých zemích, trpí sociálním vyloučením a často čelí i velmi praktickým problémům, protože jim není zaručena adekvátní eh, zdravotní péče, o tom už jsme slyšeli, a často nemají přístup ani eh, k tak jednoduchým věcem, jako jsou prostředky ochrany proti slunci. Proto často trpí eh, rakovinou kůže. Například v Tanzánii se to týká eh, většiny lidí eh, mladších 30 let. A Kromě toho si musíme uvědomit, že je proti nim zaměřena vlna násilí. E, jsou vražděni, protože se má za to, že jejich tělo má magické účinky. Vraždí se i albínské děti. To znamená, že žijí v podmínkách, které jsou pro nás jen takřka, e, jen těžko představitelné. E, v Malavi se to týká mnoha lidí. Mnoho lidí je ohroženo vraždou. Proto musíme tyto lidi lépe chránit a já vítám, že eh, jsou v Malávi, v, Malávi, v Tanzánii a jinde oznámeny opatření, zastávají se toho i spojené národy a tato opatření by měla život osob s albinismem vylepšit. Já doufám, že i Evropská unie to podpoří. Budeme se podílet například na školeních pro policisty v oblasti lidských práv, tak aby se posílila jejich pozice. Jsem velmi ráda, že dneska tady v Evropském parlamentu můžeme dát těmto lidem hlas, že můžeme hovořit o jejich zájmech a pevně doufám, že už do budoucna nebudeme muset přijímat na toto téma žádnou rezoluci, žádné usnesení, protože budeme schopni eh, těmto lidem v jejich těžké situaci pomoci. Ano, děkuji a nejprve má slovo na minutu pan Korao. Prosím. Děkuji, paní předsedající, a přeji všem dobrý den. Paní vysoká představitelko, pokud tady hovoříme o osobách s albinismem v Africe a zejména v Malavi, tak e, musíme mít na paměti velmi absurdní situace, protože proti těmto lidem je zaměřeno velké násilí, jsou vražděni. Jak už řekla e, paní Hojbuch, má se za to, že jejich tělo obsahu, má magické účinky, proto se zneužívají části jejich těla, například se znásilňují i ženy, protože pachatelé se domnívají, že sexuálním stykem s nimi se mohou zbavit AIDS. AIDS to znamená, že to je skutečná uh, tragédie. My tedy Máme s Malavy i s dalšími zeměmi dohody o spolupráci, to znamená, že bychom se měli snažit tyto menšiny co možná nejvíce chránit před kriminálními gengy, které tyto lidi a jejich těla prodávají. Měli bychom je co možná nejvíce chránit. Děkuji. Děkuji a e, nyní pan Picas na minutu. Děkuji. Společné usnesení, o kterém dnes diskutujeme, by mělo vyslat jasný signál eh, africkým zemím, kde osoby s albinismem eh, žijí a kde jsou porušována jejich práva. Jejich práva jsou přímo pošlapávána, jsou terčem fyzického napadání, jsou mrzačení, jsou vražděni. To je nepřijatelná situace. Neděje se to jen v Malavi, ale také v Tanzánii, Rwandě, Mozambiku a Keni. Osoby s albinismem jsou sociálně diskriminované, jsou vyloučeni ze z veřejných služeb, včetně zdravotních služeb. Vzhledem k značnému výskytu rakoviny u osob s albinismem je jejich eh, izolace od zdravotní péče v podstatě rozsudkem smrti. Musíme učinit preventivní opatření, musíme eh, šířit osvětu a posílat agresory do vězení. V Evropě eh, musíme hlídat tento problém, protože tady jde o porušování lidských práv a musíme proti tomu nějakým způsobem zakročit. Děkuji, slovo má pan Cery na, na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tichá tragédie eh, Albínů v Africe eh, probíhá mnoha způsoby. Z fyzického hlediska, eh, znásilňování, mrzačení, vraždy a to všechno kvůli lidovým pověrám a báchorkám. Persekuce se také odehrává e, formou diskriminace dětí. Děti jsou považovány za postižené, není jim umožněno se vzdělávat. Eh, jejich studium je přerušováno a potom mají eh, omezený přístup na eh, pracovní trh a proto také omezené životní vyhlídky. V tomto usnesení vyzýváme vládu Malavy a dalších afrických států, aby důkladně a důsledně obžalovávala všechny trestné činy spáchané na Albínech. Nemůžeme připustit, aby pověry bránili Albínům v integraci do společnosti. Členské státy musí vyvíjet patřičný politický tlak tlak, aby se situace posunula správným směrem. Děkuji za to, že jste dodržel řečnický čas. Slovo má paní Vautmans na jednu minutu. Paní předsedkyně, paní vysoká představitelko, tady v Evropě, když se narodí dítě, tak rodiče mají radost bez ohledu na barvu jeho vlasů, pleti nebo očí. Ale jinde, jako v Malavi, to tak není. Tam, když je dítě bílé, má bílé vlasy a červené oči, tak je okamžitě zdrojem velkého podezření. Rodiče se domnívají, že jde o trest od Boha. A tato domněnka společně s pověrami, které šíří šamani o tom, že určité části těl albínů mají kouzelné schopnosti, eh, všech, to všechno způsobuje, že albíni se loví jako zvěř. A to jsme v roce 2016. Jejich kosti se prodávají za 75 tisíc dolarů. Umíte si to představit? To je nepřijatelné, aby eh, albíni byli loveni a zabíjeni jenom proto, že se narodili s jinou barvou kůže. Doufám, doufám, že Evropa ani svět eh, nad tím nezavřou oči a nebudou se dívat jinam, ale že na to rázně zareaguje a bude chránit osoby s albinismem a umožní jim normální život. Děkuji vám. Děkuji, paní kolegyně. Toto téma je opravdu nesmírně důležité. Slovo má eh, paní Sanchez Caldente na jednu minutu. Gracias. Děkuji, paní předsedkyně Albíně v Africe čelí extrémním formám persekuce. Jejich lidská práva jsou porušována nejhorším možným způsobem, čili diskriminaci, mrzačení, vraždění, eh, únosům. Je to z důvodu pověr eh, o tom, že albíni mají magické eh, schopnosti, například když s nimi eh, máte mm, sex, tak se tím, tak se tím vyléčíte AIDS obchoduje se s částmi jejich těl, které, což mají, má obnovit zdraví. Eh, externí akce EU často ohrožuje zdravotní péči v některých zemích privatizací, eh, mm, nefér eh, rovými obchodními dohadami. Musíme si uvědomit, že nejlepší způsob, jak řešit tyto problémy, je posilování veřejných služeb v těchto zemích, především vzdělání, které ukončí tyto pověry mm, vzdělání, školení, slušná, kvalitní péče to tyto komunity podporu, potřebují. Pan Preda dostane smlouvu. Já, dovolte mi, abych eh, přivítal um, vysokou představitelku. Já navrhuji, abychom um, schválili tuto rezoluci o situaci eh, osob s albinismem v Africe. Já jsem rád, že se k nám připojily i další frakce. Východisko byla zpráva Amnesty International, která byla nedávno prezentována ohledně Malavy. A jak zmínili již další kolegové, tyto brutální útoky, vraždy probíhají i v jiných zemích. Tanzánii, Demokratické republice Kongo, Burundi a pobřeží Slonoviny ve všech těchto zemích dochází ke stejným strašným zločinům na těchto lidech s albinismem. Takže myšlenka byla, eh, mm, abychom toto prosadili, jsem velmi rád, že máme konsensus, můžeme vyjádřit naše eh, znepokojení nad situací těchto osob v Africe. Paní Kinge na jednu minutu. Ehm, paní Pokud se dneska narodíte v Africe s albinismem, tak eh, je to životu nebezpečné. Může to vést až eh, k mezečením. To znamená, že dneska hovoříme o velmi palčivém tématu. Rodí se tu mnoho lidí s poruchou tvorby pigmentu a jsou na nich uplatňovány nelidské praktiky. Každý den jsou stigmatizováni a proto eh, tedy vyzýváme vládu nejen v Malavi, ale ve všech afrických zemích, ve kterých dochází k takové praxi kde se dějí takovéto věci, aby tyto vlády přijaly politiku zaměřenou na inkluzi a aby zakročili proti jakékoliv diskriminaci. Všichni lidé si musí být rovni a musí být respektováni vzhledem k jejich eh, schopnostem. Proto tedy vyzýváme vládu v Malavi, aby neponechávali Albíny jejich smutnému osudu. Děkuji. Další řečnící je paní eh, James na dvě minuty, prosím. Během minulých týdnů britský tisk hovořil o tom, jak náboženské pověry a čarodějnictví mají dopad, drastický dopad na život albínů v Malavi. Nicméně vypadá to, že stále ještě nejsme schopni řešit otázky školství a příjmu, tak abychom mohli zároveň bránit albíny. Evropská unie by se měla podívat sama na sebe a zrušit překážky pro beztrestnost. Jsou to tedy překážky, které blokují rozvoj těchto afrických států pouze prostřednictvím rozvoje národní ekonomiky, tím, že se bude financovat zdravotnictví a školství, se bude moci zakročit proti pověrám a čarodějnictví a není mož, nebude již možné, aby takto trpěli uh, občané včetně albínu. Eh, musíme tedy v této věci zakročit. Já vyzývám Evropskou unii, aby se podívala na obchod s evropským, africkými zeměmi, protože eh, nepochybně to životu eh, albínů v afrických zemích, občanům v Africe a celému africkému kontinentu nepomáhá. Děkuji, paní kolegyně, a nyní bude mít na minutu slovo pan Korvin Mike. Děkuji, paní předsedající. Pokud se podíváme na toto usnesení, tak pravděpodobně budeme mít vel, velmi špatný pocit. Jsou tu velmi zvláštní formulace. Já si myslím, že bychom měli udělat něco konkrétnějšího, podobně jako američané. Američané například vykoupili půdu v Libérii, v Africe, také bychom mohli koupit kus půdy v Africe a tím těmto lidem pomoci. Mohli bychom tedy koupit e, část půdy v Africe a předat jim osobám s uh, albinismem, protože to by jim pomohlo. Pouze, pouhé formulace jim nepomohou.

Ehm, pane, paní předsedkyně, vážená paní vysoká představitelko, albinismus z nejasných důvodů v, jižních, v regionech Jižní Afriky je z nějakého důvodu bě- častější než jinde ve světě. Albini žijí v neustálém strachu, protože jsou zneužíváni děti. E, vlastní bezpečnost musí být ve zvláštních institucích. Přesto e, jim hro- jde o život, když dospějí. Ze 70 útoků bylo registrováno v Malavi eh, na osobách s albinismem. To indikuje, že máme velice reálnou hrozbu vůči této části populace. Domácí úřady, eh, místní úřady musí eh, prosazovat práva Albínů. Je velmi důležité, aby Evropská unie a další státy monitorovaly tyto praktiky v kontextu naší spolupráce s africkými zeměmi, abychom ukončili eh, tyto barbarské činy. Jako další má slovo pan Kaputo. Děkuji. E, osoby s albinismem v Africe jsou zabíjeni, mrzačeni, část jejich těl jsou prodávány k rituálním účelům. Amnesty International e, odsoudila tuto situaci v Africe. Děti jsou zabíjeny, aby se produkovaly talismany, talismany pro tradiční e, léčitelství. 18 lidí bylo mm, zabito posledním měsíci. E, a v té zprávě se říká, že mnoho dětí žije v hrůze, ta situace je strašná. Evropská unie a mezinárodní společenství musí udělat vše, co je v jejich silách, aby podpořili Eh, Malavy a další africké země, aby zajistili nutnou ochranu osobám s albinismem, tak aby eh, tito lidé mm, mohli využívat svého práva na život a osobní bezpečnost. Tím jsme se dostali na seznam řečníků. Pan Epitideos má jednu minutu ορισμένε από τι πιο ακραίε μορφέ ρατσισμού και παραβιάσεω των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Děkuji, paní předsedající. V Africe dochází k nejhorším formám rasismu a porušování lidských práv a sem patří i stíhání nebo e, násilí páchané na osobách s albinismem, a to především v Malavi. Tito lidé jsou často mrzačeni, ženy jsou znásilňovány, jsou e, vražděni a vytlačováni. Já jsem proti jakékoliv diskriminaci. ať už je páchána na základě čehokoliv. Odsuzuji toto eh, rasistické chování co možná nejpříkřeji. Jsou, tu i, jsou to tedy i eh, akty páchané na osobách s albinismem. Není možné, aby africké vlády, které si stěžují na rasismus zaměřený vůči ním samotným, se chovaly tímto způsobem. Proto musím říct, že jsem hluboce znepokojen hluboce znepokojen, neboť mezi sta tisíci uprchlíky jsou jistě lidé, které mají podobné rasistické tendence a pocity. Děkuji. A nyní pokročíme dále a otevírám podstup ke HDI, pan Kelly. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající Cohen eh, Majteky učinil takový zvláštní návrh. Řekl, že Evropská unie má být zničena a zároveň prý má ta sama eh, Evropská unie, co se má zničit, koupit ku země a udělat tam stát pro Albíny. To moc nechápu. Ale mluvme vážně. Podívejme se na tento problém. Tento problém je eh, založen v podstatě pouze na víře v čáry. A pokud v Malavi zajistíme dostatečnou osvětu, kde bychom řekli, že tato víra je naprosto neopodstatněná, kde bychom lidem ukázali, že albíni jsou úplně stejní jako kdokoliv jiný, tak si myslím, že kdyby se tato myšlenka prosadila, byl by to způsob, jak tuto strašlivou situaci vyřešit. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. A děkuji za to, že máte eh, rozdílný názor. A teď pan Marias. Děkuji vám mnohokrát, eh, paní eh, předsedající. Já podporuji společné usnesení, spolu podepsal jsem ho. Problémy lidí, eh, kteří mají albinismus, jsou rozšířené v celé řadě afrických států, zejména v Malávi, což je jedna z nejchudších a nejméně rozvinutých zemí na celém světě. Více než polovina lidí tam žije pod eh, hranicí chudoby. Došlo k 65 útokům na Albíny. Lidé jsou zabíjeni, každodenně je na ně útočeno a tak dále a tak podobně. Je to případ porušení lidských práv v Malavi. EU musí podniknout okamžité kroky, aby Albíny chránila a ochránila v rámci lidskoprávní agendy. I tito lidé musí získat přístup ke vzdělání, zdravotnictví a k právní ochraně. Děkuji vám. Děkuji, prosím, dodržujte všichni stanovený čas. Teď má slovo paní Mogherini. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. I já sdílím to překvapení tady pana kolegy. Pokaždé, když lidé říkají, co by Evropská unie měla, neměla dělat a zároveň říkají, že by neměla existovat, tak je to jistě kontradikce. Je to kontradikce už jen v tom, že tito lidé sedí v této sněmovně. To je asi tak ta největší, ten největší protimluv v těch jejich příspěvcích. Nicméně děkuji vám všem za eh, tento jednomyslný názor na velice důležité téma. Za poslední dva roky Malawi čelí velice varujícímu zhoršení situace v oblasti lidských práv a v oblasti útoků vůči eh, lidem trpícím albinismem, včetně dětí. Zahrňuje to i násilné útoky, jak jste popisovali, únosy nebo i vraždy. Takovéto násilí nám ukazuje ty hluboko zakořeněné problémy a diskriminaci vůči lidem s albinismem v celé části subsaharské Afriky, nejen v Malavi, ale také v Tanzánii, Mozambiku, Burundi a v jiných státech. 13. června jsme si připomněli Mezinárodní den povědomí o albinismu, který vyhlásilo generální schromáždění OSN. To byl velice důležitý krok k upozornění na albinismus, včetně nedávného jmenování prvního experta OSN v historii na téma lidských práv osob s albinismem. My toto globální povědomí podporujeme. Podporujeme ho aktivně Provádíme konkrétní kroky a hodláme se Spojenými národy spolupracovat v rámci této osvětové kampaně, osvětové vzdělávací kampaně nejen v Malávi, ale i v dalších zemích. V souladu s těmito mezinárodními závazky je potřeba, abychom přijali všechny možné kroky tak, abychom více ochraňovali osoby s albinismem, které jsou v ohrožení a abychom prošetřovali na zločiny, ke kterým vůči těmto osobám dochází. Předsudky v zárodku této diskriminace je potřeba konfrontovat co nejotevřeněji. A proto neustále apelujeme na všechny vlády dotčených zemí, kde dochází k těm útokům, aby prováděli osvětovou kampaň ohledně osob s albinismem v celé společnosti, včetně mimo jiné na úrovni rodin, a aby zajišťovali respektování důstojnosti a práv i těchto osob. Je potřeba eradikovat diskriminační praktiky vůči osobám s albinismem, je potřeba zajistit, aby tyto osoby měly náležitý přístup ke zdravotní péči, sociálním službám, zaměstnání a vzdělávání. Toto téma se netýká pouze Malávy, jak tady zaznělo, ale celé řady dalších afrických zemí. A je proto důležité, aby země mezi sebou sdílely osvědčené postupy, co se týká ochrany a eh, ochrany albínů, aby spolupracovali na prevenci přeshraničních zločinů v této oblasti. Evropská unie prostřednictvím naší delegace pracuje a bude dále pracovat s vládami a občanskou společností v těchto zemích. Někteří lidé si myslejí, že toho nemůžeme udělat mnoho, abychom změnili sociální chování, předsudky, podezření a e, takovouto víru. Ale já s tím nesouhlasím. Myslím si, že pak, když zaujmeme kooperativní přístup, můžeme s našimi partnery leco změnit. Můžeme se snažit měnit věci na každodenní bázi a dříve či později tyto vzorce chování dokážeme změnit, protože změnit je musíme. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. Děkujeme za tato slova, závěrečná slova ujištění a ráda bych vás informovala o tom, že jsme obdrželi sedm návrhů usnesení a tím končíme tuto